Czy mamy tłumaczenie? Jestli pak máme tlumočení. The translation is working. Bylo mi řečeno, že tlumočení do všech jazyků funguje. Děkuji. Já se omlouvám za toto drobné zdržení. Nevíme, co tento drobný incident způsobilo. Nepochybně jsme nebyli v žádném ohrožení a velice oceňuji to, že v reakci na tento alarm všichni z bezpečnostních důvodů opustili sál směrem na bezpečné místo. Je to schoda okolností, že já také reprezentuji bezpečnostní službu v předsednictvu Evropského parlamentu. A nyní vítám paní